abyste se usadili, abychom mohli zahájit nové, novou část, další část naší meziparlamentní konference. Zatím je velice úspěšná, proběhly tady velice zajímavé rozpravy o ESM. A nyní mám to potěšení, že zde mohu přivítat předsedu Euroskupiny Maria Sentena. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Pan předseda to teď právě dokončil předsedání první, eh, prvního zasedání v rámci euroskupiny. Ten zahájí svým projevem naše zasedání a poté budeme mít také čas ještě na otázky a odpovědi a závěrečné slovo pana Sentena. Přes, vzhledem tomu, že jsme toto původně neplánovali, tak bych poprosil ty z vás, kteří se chtějí vyjádřit v diskuzi, aby se přihlašovali, nebudeme vybírat ty řečnické kartičky. Samozřejmě ale seznam řečníků bude omezený, protože v 15.45 už budeme muset pokročit do další části zasedání. V tuto chvíli bych tedy předal slovo váženému panu Eh, vážené paní spolupředsedkyni, paní Mendě Stojanové, která je předsedkyní výboru pro finance a rozpočet bulharského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, pane Gualtieri. Vážený pane Gualtieri, vážený pane Centeno, vážené kolegyně a kolegové, je mi velikou ctí, že mohu spolu předsedat, spolu předsedat i dnes odpoledne našemu jednání. A nesmírně se těším na úvodní projev pana Maria Sentena, který pohovoří o makroekonomické zprávě eurozóny a o dokončení bankovní unie. Bulharsko jako předsednická země Rady EU zaujímá velice proaktivní přístup k této věci, snaží se o posílení hospodářské a měnové unie. Prosím, pane Senteno, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Děkuji vám za pozvání na tuto konferenci Evropského semestru v rámci letošního Evropského parlamentního týdne. Toto je moje první vystoupení v parlamentu, jakožto předsedy Euroskupiny a velice rád tady vystupuji právě při této příležitosti, při které se združují i zástupci vnitrostátních parlamentů. Je mi velikým potěšením a ctí, že tu mohu být. V posledních několika letech tváří v tvář potížím jsme posílili koordinaci v této politické oblasti v Evropě. Evropský semestr je jedním z našich největších úspěchů a dobrý příklad evropské iniciativy. Napomáhá lepším vnitrostátním i celoevropským výsledkům, které jsou konzistentní s hladkým fungováním Evropské měnové unie. A to vše demokraticky odpovědným způsobem. Je to komplexní postup, do kterého jsou zapojeny jak členské státy, tak instituce, ale jiným způsobem není možné Evropu budovat. Já intenzivně spolupracuji se svými kolegy na prohloubení, prohloubení spolupráce v rámci eurozóny a také hledáme řešení, abychom mohli eurozónu učinit silnější a odolnější. Aby vše mohlo fungovat lépe pro všechny, nejenom pro pár vyvolených. A proto nesmíme zapomínat na jednání o našich politických cílech, projednávat tyto cíle se zástupci Evropského parlamentu, ale také vnitrostátních parlamentů. Vy už jste projednali celou řadu důležitých aspektů, pokud jde o prohloubení hospodářské a měnové unie dnes dopoledne. Vyslechli jste si tady různá stanoviska ze strany komise ECD a vnitrostátních parlamentů. Máme společný názor na výhody a přínosy Evropské měnové unie a také všichni víme, že je potřeba ji dokončit a to nás sjednocuje. A já jakožto předseda Euroskupiny bych se s, vám, s vámi chtěl podělit o svůj názor. Já několik let jsem se zabýval krizovým řízením. A Euroskupina také. A Euroskupina se v tuto chvíli může plně zaměřit na doplnění a dokončení architektury v rámci měnové unie protože tímto způsobem vlastně bereme na vědomí veškerou tu těžkou práci, kterou odvedl, odvedli členové euroskupiny a také instituce, jak jednotlivě, tak společně. A společně jsme tady díky tomu překonali jednu z nejhorších krizí od velké krize 30. let. Díky tomu občané nikdy nestratili důvěru eh, ve svoji měnu, což je zjevně euro. Naše měna se nadále konsolidovala jakožto měna světová. A teď po 19 čtvrtletích růstu se ukazuje, že euro je tedy hnacím motorem globálního růstu a podařilo se nám posílit ozdravení a to přesto, že došlo k několika vážným šokům v letech 2015 a 2016. Společná měnová politika sehrála svoji roli v rámci toho ozdravení. Ale to ještě není celý příběh. Podle mého názoru eurozóna a její stabilní výsledky, pokud jde o růst, ukazuje, že naše ekonomiky jsou stále odolnější. A možná jsou i více odolné, než se obecně soudí. Podle mého názoru tyto stabilní a dobré výsledky eurozóny ukazují, že naše ekonomiky jsou sami o sobě stále odolnější. Euro, dá se říct, je nejúspěšnějším projektem evropské integrace za poslední desetiletí. Díky vnitrostátním reformám a inovacím na, úrovni evropských institucí jsme prokázali, že skutečně chceme aby jednotná měna byla trvalým úspěchem. A v tuto chvíli záleží na tom, abychom toto úsilí dotáhli do konce. Euro je prostředek, kterým chceme dosáhnout nějakého cíle. Není to cíl sám o sobě. Euro existuje, aby usnadnil milionům občanů každodenní život. A existuje proto, abychom mohli posílit své podniky, které fungují na, nejlep- na největším jednotném trhu ve světě. Euro existuje proto, aby zlepšilo odolnost našich ekonomik, abychom se mohli více podělit o růst a aby mohlo vznikat tedy více příležitostí a pracovních míst. Euro existuje proto, aby také sloužilo politickému projektu, který naše země združuje a který združuje také naše občany. Je snadné pochopit tedy, že euro je velice důležité a naším úkolem je posilovat stále euro. Musíme nadále modernizovat naše ekonomiky, aby byly schopny obstát i v další krizi a aby se byly schopné adaptovat na změny, které přináší technologický vývoj a demografické změny. Na vnitrostátní úrovni to znamená, že je třeba provést pečlivě nastavené politiky, které budou mít za cíl dosáhnout udržitelnosti a které podpoří růst a především zvýší náš růstový potenciál. Je velice důležité, abychom nadále zachovávali ty pozitivní uh, cykly zpětné vazby v našich ekonomikách, protože díky tomu tedy eh, se nám může podařit se poučit z krize a už do ní nikdy neupadnout. V tuto chvíli je situace pozitivní, máme dobrý výhled, hospodářský výhled do budoucnosti a to znamená, že je to velká příležitost, unikátní příležitost pro členské státy, aby něco konali. A to nejenom každý zvlášť, ale i společně. Chci tedy říci, že členské státy budou odolnější a budou lépe prosperovat, pokud plně využijí jednotný trh a to ve všech jeho aspektech. A tady se dostávám eh, k té zprávě o finanční unii, která bude eh, nabízet integrovanou měnu integrovanému trhu. Já věřím tomu, že finanční unie která bude obsahovat i Unii bankovní a Unii bankovních eh, kapitálových trhů tedy, je základní stavební kámen dobře fungující hospodářské a měnové unie. Integrovaný finanční systém by měl být odrazem společné měnové politiky, protože bez ní není možné využít plný potenciál a plné výhody jednotné měny. Krize nám ukázala, jak zranitelná byla eurozóna vůči bankám a vládám a zpětnému toku přeshraničních finančních toků. Finanční rozdrobenost se stala velkou obavou. Od té doby se situace zlepšila, nejenom, ale tedy jenom postupně. A stále ještě není situace tak dobrá, jak bychom si přáli. Máme ale dobrý důvod být teď ambiciozní a skutečně se teď zasadit o to, aby mohla finanční unie a měnová unie začít plně fungovat. Je třeba, aby se toto stalo první politickou prioritou a to konkrétně tedy s tímto cílem činit konkrétní politická rozhodnutí. Já jsem si eh, jist, že je to možné. Proč je tento projekt tak důležitý? Já mám obavy z toho, že fragmentace navyšuje náklady pro všechny. Omezuje naše možnosti, ale také eh, omezuje možnosti podniků a občanů. Je obtížnější financovat dobré firmy, a je obtížně, obtížné najít vhodné a dobré finanční rámce. Když hovořím teď o tom, že musí v červnu padnout konkrétní rozhodnutí, nehovořím o další cestovní mapě, ale hovořím skutečně o rozhodnutí, eh, a o konkrétních krocích. Protože dokončení finanční a bankovní unie záleží také na eh, dobrém rozložení rizik, sdílení rizik a zmenšení rizik. Pokud jde o snižování rizik, to se nám zatím daří poměrně dobře. Jako, finanční ministr, jako ministr financí Portugalska to vím velice dobře. My jsme naše nerovnosti úspěšně snížili, v tuto chvíli máme obchodní přebytek a náš deficit eh, se přiblížil jednomu procentu. Ozdravili jsme a rekapitalizovali náš bankovní systém. A také máme pozitivní trend, eh, dobrý růst, klesá nezaměstnanost. A se všemi výzvami se také zabýváme. Nekvalitní eh, půjčky, jejich počet se snižuje a veřejný dluh klesá. Jinými slovy, snažíme se tedy hospodařit dobře, protože jsme se poučili z krize. Když se podívám na to, jak se v eh, srovnatelných částech světa, například v Spojených státech, sdílejí rizika, tak je mi jasné, že, že eurozóna má ještě co dělat. Sdílení rizik je důležité, protože eh, se díky němu lépe regiony vyrovnávají s fluktuacemi a zmírňuje dopad eh, hospodářských poklesů. Sdílení rizik ale může fungovat prostřednictvím eh, soukromých trhů, ale také fiskálně. V obou případech eurozóna ještě zaostává za spojenými státy. Zároveň ale čím eh, větší sdílení rizik umožníme soukromému riziku, tím méně sdílení fiskálních rizik bude potřeba. V nadcházejících měsících a týdnech budu spolupracovat s kolegy, abychom mohli eurozónu posunout dál v této oblasti. Neměla by to být nepřekonatelná překážka, protože vlastně nezačínáme od píky. Evropská centrální banka má za úkol dohlížet na banky, a zavedli jsme pravidla, která nutí věřitele bank, které selhaly, aby tyto náklady nesly spíše než daňoví poplatníci. Banky posílily své rozvahy, navýšily svůj kapitál a e, také snížili podíl nekvalitních úvěrů. Jakmile se dostaneme ke společnému výkladu toho, jak si dnes stojíme, bude jednodušší se shodnout na těch dalších krocích, které budou potřebné například pro to, abychom se vyrovnali s rizikem morálního hazardu. Já vás mohu ujistit, že beru tyto obavy velmi vážně a řeknu to naprosto otevřeně. Nikdo nežádá o stále převody a transfery. Nikdo nechce vytvořit systém, který budou využívat černí pasažéři. Bankovní unie má sloužit k tomu, aby všechny naše ekonomiky byly odolnější díky sdílení rizik, risk pooling. To asi lépe vyjadřuje ten společný, řekněme, politický, tedy ten společný pojišťovací mechanismus, který má fungovat. Já jsem si jistý, že bude možné splnit cestovní mapu z roku, z roku 2016 a doplnit tam nějaké podrobnosti ohledně bankovní unie. Jsou tady dva klíčové aspekty. Stejně jako ve většině ostatních měnových unii by sem měla spadat také i společný režim pojištění vkladů. Takovýto systém by vylepšil ochranu střadatelů, snížil by rizika ranu na banky v zemi eurozóny. Měli bychom se snažit také o rychlé vytvoření uh, jištění v rámci jednotného systému řešení rizik podobně jako to funguje ve Spojených státech. Integrovaný bankovní systém se celoevropskými bankami je nezbytnou podmínkou, ale ne jedinou podmínkou pro dobře fungující EMU. A teď tedy dovolte, abych pohovořil o druhé složce finanční unie, a to je tady unie kapitálových trhů. Unie kapitálových trhů je nezbytná především ze dvou důvodů. Za prvé, zlepšuje alokativní účinnost jednotného trhu, tedy abych to řekl jednoduše, pomůže eh, tady propojit eh, střadatele s věřiteli a nasměrovat finance tam, kde jsou potřebné. To by mělo nastartovat inovace a investice a zároveň také navýšit společný růstový potenciál, především pokud finance budou směřovat směrem na udržitelné eh, eh, přeshraniční projekty infrastruktury. Za druhé, Unie kapitálových trhů je prostředkem pro snížení přehnaného spoléhání na mezibankovní úvěrování. Vytvoření této unie tedy je projektem, který je zaměřený na stabilitu. Jsou tady tedy hmatatelné přínosy nejenom pro firmy, ale také pro občany. Občané Evropské unie budou mít výhody z většího růstu a z vyššího počtu pracovních míst a budou schopni diverzifikovat a také získat lepší výnosy ze svých úspor. Unie kapitálových trhů je samozřejmě široký projekt, který se vyžaduje kroky v několika oblastech. Například, abychom byli schopni zpracovat lépe přeshraniční finanční troky, budeme muset eh, vytvořit odpovídající finanční architekturu. Také budeme muset odstranit přehraniční překážky pro tyto toky. A tady se dotýkáme například nesymetrie v oblasti eh, infrastruktury, IT systému a také kvalitě našich systémů. Není to jednoduché. Je to projekt dlouhodobý, ale zaslouží si nový impuls, a musí být větší prioritou a musí být častěji zmiňován v našich rozpravách. Jsou tady jasné synergie mezi bankovní unii a unii kapitálových trhů. Čím dříve pokročíme ve obou těchto oblastech, tím méně obtížné bude najít společnou řeč u dalších oblastí, které jsou důležité, a to je například další rozvoj ESM, společná fiskální kapacita a lepší fiskální pravidla. Já věřím, že když budeme mít lepší rovnováhu mezi eh, fiskální solidaritou a odpovědností, eurozóna bude moci moci využít nástroj, který částečně nahradí eh, stabilizační vlastnosti, které mají tedy společné rozpočty u jiných rozvinutých měnových unií. Pokud budou některé společnosti, eh, některé konkrétní státy tedy trpět ekonomickým zpomalením, pomůže jim to situaci vylepšit a také to podpoří eh, Evrop, měnovou politiku Evropské centrální banky. Máme tady EMU, zprávu pěti předsedů, eh, cestovní mapa 2016, různé tyto zkratky a názvy, ale to by nám nemělo bránit v tom, abychom si stanovili jasná pravidla. Já jsem jasně řekl, když jsem kandidoval na post předsedy euroskupiny, že my jakožto politici máme povinnost občanům vysvětlovat, jaké reformy provádíme. Takže, když hovoříme o unii kapitálových trhů, musíme vysvětlit, že zjednodušujeme například malým začínajícím podnikům z Finska, aby našli zdroj financování třeba ve Francii, aby irský důchodce mohl investovat své úspory v Německu, aby nějaká španělská firma získala kapitál z Nizozemska. Toto je každodenní otevírání příležitostí občanům i firmám. A tímto způsobem rozšiřujeme a zvětšujeme náš růstový potenciál. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Musíme zajistit, že proces prohlubování EMU bude doprovázen demokratickou odpovědností. A to nejenom kosmeticky. Nedávný politický cyklus v Evropě nám ukázal, že v Evropě je velká podpora pro náš společný projekt. A to ukazují i, jas, i průzkumy veřejného mínění. Máme k tomu jasný mandát, abychom tady tento projekt dokončili. Musíme se snažit o pragmatická řešení, stejně jako během krize, ale to nemůže jít na úkor oslabení demokratických postupů. Ustanovení smluv a právní eh, ustanovení samozřejmě budeme dodržovat, ale to nám nesmí bránit v tom, abychom se snažili najít kreativní řešení, abychom mohli naplnit očekávání našich občanů. Meziparlamentní setkávání, jako je to naše dnešní, jsou dobrým příkladem toho, že skutečně chceme všechny združovat, spolupracovat a chceme nadále provozovat demokratické iniciativy, jako je Evropský semestr. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám moc krát, pane předsedo Centeno. Děkuji vám za váš velice důležitý příspěvek. Máme šest žádostí o slovo. A vzhledem k tomu, že nám zbývá pouze 18 minut, každý řečník dostane slovo striktně na dvě minuty. Nejprve pan Eric Worth z francouzského národního zhromáždění. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručná otázka. Vy jste říkal, pane předsedo Euroskupiny, že jsme ve fázi růstu, to je pravda. Většina zemí, které jsou zde zastoupeny, teď zaznamenávají velký růst. Francie to dohání, dohání průměr eurozóny. Ale za každým růstem je také riziko. Vy jste několik rizik zmínil. Mohl byste nám říci, Jaká rizika dnes identifikujete? Například nadhodnocení aktiv, eh, úroveň zadlužení, která je různá v jednotlivých zemích. Je zde také rozdíl, pokud jde o veřejné dluhy či soukromé dluhy. Může to být také místo digitální ekonomiky s monopolem, který může reprezentovat. Může to být také na institucionální úrovni pomalé budování té unie, o které jste hovořil, bankovní unie, ale také unie kapitálových trhů. Takže ve stručnosti, jaká hlavní rizika dnes ohrožují evropský růst, především tedy růst v eurozóně? Děkuji, vám, pan Silva Pereira z Evropského parlamentu. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Chtěl bych nejprve přivítat profesora Maria Sentena. Blahopřeji vám k zvolení předsedou Euroskupiny. Podle mého názoru je to eh, známka naděje do budoucnosti eurozóny. Je to eh, opětovná ambice vrátit do Evropské unie prosperitu a konvergenci. Váš úkol je nesmírně náročný. Tím spíš vzhledem k tomu, že do června chcete mít nejen cestovní mapu, ale program konkrétních kroků pro eurozónu. A já mám pro vás dvě konkrétní otázky. Za prvé, v reformě eurozóny musíme posílit rozpočtovou kapacitu eurozóny. Vidíte to optimisticky, anebo ne? Jak vidíte nové kolo debat o víceletém finančním rámci? No, pokud vyjednávání o víceletém finančním rámci dopadnou špatně, tak eh, nebudeme tak nebude idea fiskální kapacity eurozóny příliš důvěryhodná. Ve svém projevu jste se zmínil ještě další věci, kterou považuji za velice důležitou, a sice posílení demokratické legitimity eh, ekonomického řízení. Co si myslíte o posílení role Evropského parlamentu v této souvislosti? Posílení role Evropského parlamentu ve všech částech evropského semestru. Vidíte to jako způsob, jak garantovat demokratickou legitimitu rozhodnutí učiněných v rozpočtovém a ekonomickém řízení? Matias Firte z Maďarského parlamentu. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. já bych se, já, já jsem se vlastně chtěl vyjádřit až k tomu příštímu panelu, takže ještě se přihlásím o slovo později. Pan José Manuel Fernández. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Eh, I já bych chtěl eh, moc přivítat eh, pane předsedu Euroskupiny a jeho zaměstnance. Jsem přesvědčený o tom, že úspěch euroskupiny bude úspěchem celé Evropské unie. Příští týden budeme v rozpočtovém výboru hlasovat o finančním výhledu a o víceletém finančním rámci a o vyhlídkách na nový systém vlastních zdrojů. Všichni souhlasíme s tím, že je potřeba posílit euro eh, a posílit eurozónu. Chceme pomáhat členským státům, které chtějí vstoupit do eurozóny Domníváme se, že musí eh, existovat bankovní unie a musíme, se, musíme postoupit k vytvoření Evropského měnového fondu, který by vyrovnaval symetrické i asymetrické šoky. To všechno si žádá zdroje, nové zdroje. A já mám velice konkrétní otázku. Můžeme použít polovinu zisku Evropské centrální banky? To by bylo 8 miliard euro ročně podle čísel komise. Souhlasil by předseda euroskupiny s tím, aby zisky Evropské centrální banky byly použity jako nový vlastní zdroj do rozpočtu? Znamenalo by to nebrat peníze daňovým poplatníkům, což je jeden z cílů, který jsme si vytkli při hledání vlastních zdrojů pro Evropskou unii. Děkuji. Mariza Matias. Děkuji vám. Pane předsedo, i já bych chtěl já bych chtěla přivítat eh, pane předsedo Euroskupiny. Pokud jde o cestovní mapu na několik následujících měsíců, je tu několik problémů, které jste ve své prezentaci nezmínila, přesto jsou pro Evropu důležité. Například otázka eh, veřejného zadlužení a potom eh, jsou tu obchodní eh, témata. Plánujete nějakou cestovní mapu, která by se zabývala restrukturalizací dluhu v blízké budoucnosti? A za druhé, pokud jde o přebytky, hodláte nějak eh, řešit eh, nadměrný přebytek Německa? Děkuji moc krát, pane předsedo. Srdečně tu vítám eh, pana předsedu Euroskupiny. Vy jste zmínil příklad Portugalska. V Portugalsku navzdory veškerému nátlaku a vydírání evropských institucí bylo možné pustit se cestou e, změny pozice a cestou bránění práv a platů, což mělo pozitivní účinek nejen na životní podmínky obyvatelstva, ale také na ekonomický výkon celé země. Pravidla svázaná s eurem a s hospodářskou a měnovou unii v podstatě značně omezovali Portugalsko na této cestě. A právě tato pravidla jsou jedním z důvodů, proč Portugalsko nahromadilo tak obrovský deficit a proč není dostatečná úroveň veřejných investic. Celá řada strašlivých následků vznikla eh, z této situace. A já se obávám, že prohloubení hospodářské a měnové unie ještě zvýší tato omezení. uběhlo už, nebo už 16 let eh, zaostává Portugalsko za evropským průměrem. A potom k otázce státního dluhu. Zadlužení periferních ekonomik je následkem hospodářské a měnové unie a toho rytmu eh, oddlužení, který nám byl vnucen. Znamená to, že zdroje se odklánění, odklánějí od účelů, které by mohly sloužit růstu v dané zemi. A problém Portugalska a dalších periferních zemí musí být řešen na evropské půdě. Takže jaké návrhy hodláte předložit ohledně dluhu? Jaká nabízíte řešení ohledně opětovného vyjednávání o dluhu? Jak chcete zajistit, aby primární přebytky byly použity na veřejné investice místo na umořování dluhu. Protože přesně to tyhle země potřebují. Musí použít své zdroje na odstranění dluhové závislosti, která je dosavadním výsledkem působení hospodářské a měnové unie. Tak pane předsedo Senteno, prosím. Děkuji za vaše otázky. Nejdříve se vyjádřím k první otázce. K těm rizikům, které máme ještě před sebou. Spočívají částečně ve vnějších rizicích, si musíme být vědomi a musíme být připraveni na ně reagovat. Také jsou zde rizika, která jsou pořád ještě výsledkem krize. A které musíme taky řešit efektivním způsobem. Hlavní riziko, které vnímám v současné době, je riziko nedostatečné akce. Pokud nebudeme dále reformovat eurozónu, aby byla odolnější, schopnější čelit dalším krizím, tak nebudeme dělat svou práci. To samozřejmě znamená, že musíme řešit ta, ta rizika, která jsou pozůstatkem krize, ale musíme řešit také rizika vnější. Cestovní mapa, kterou máme před sebou, je poměrně podrobná v této oblasti a myslím si, že když se budeme řídit touto cestovní mapou, tak se nám podaří zvýšit schopnost naší hospodářské a měnové unie tato rizika řešit. A teď bych rád pokračoval ve své odpovědi v portugalštině, abych vám řekl, že finanční zdroje Unie a naše schopnost dobře využít tyto zdroje v příštím víceletém finančním rámci jsou zásadní. Proto, abychom mohli realizovat všechny společné politiky, které už máme připraveny. To znamená, že se musíme připravit na rámec všech finančních zdrojů, a musíme ho přizpůsobit svým různým cílům. Co to znamená? Znovu. Aby hospodářská a měnová unie mohla být odolnější, tak debata o rozpočtové kapacitě a odpovídajícím posílení je velmi relevantní debatou. Je to relevantní debata v tom smyslu, že musíme dosáhnout toho, aby tyto rozpočtové kapacity mohly být dány do služeb reakcím na asymetrické šoky, o kterých už se tady hovořilo, a také investičních kapacit jednotlivých ekonomik, tak jak se budou vyvíjet tyto ekonomiky v ekonomickém cyklu. Toto posílení rozpočtu je dimenzí, kterou nemůžeme v této debatě zanedbávat, opomíjet. Je zjevné, jak už jsem se snažil ukázat ve svém úvodním vystoupení, že zapojení Evropského parlamentu do této debaty má zcela zásadní význam. Nemůžeme jinak než uvítat fakt, že tyto debaty jsou jen příznakem většího zapojení parlamentu do těchto debat. Pokud je o ty zdroje, jsou to zdroje ECB a musí být eh, takto také vnímány v rámci těchto debat. A je pravděpodobné, že rada přistoupí k těmto možnostem jako celku. Já bych byl nakloněn tomu, aby tyto prostředky byly považovány za evropské prostředky a aby se potom dali k dispozici různým využitím co nejlepším způsobem. Evropská unie a konkrétně eurozóna produkuje podstatné přebytky. A tyto přebytky znamenají úsporu, obecně řečeno. A u těch reform, o kterých jsem hovořil, u reform bankovní unie a unie kapitálových trhů, musíme mít na paměti fakt, že tyto reformy jsou velmi důležité, aby se zaručilo správné využití těchto prostředků ve prospěch občanů EU. Roztříštěnost trhu a složitost dosáhnout toho, aby se tyto úspory použily co nejlépe jako nejlepší investice. Kromě toho tedy byla vydána specifická hodnocení, specifická doporučení k tomu, jak by se měly tyto přebytky rozdělit, k čemu by se měly využít a jak je možno narovnat existující nerovnováhu celé eurozóně. Rád bych také řekl, že reformy, které máme před sebou, sebou nesou velký význam a já doufám, že je to věc, která bude sloužit k tomu, abychom co nejlépe rozdělili tento přebytek a k tomu, aby si eurozóna také lépe zorganizovala hospodaření s těmito přebytky. To je také jeden z hlavních signálů, který musíme vyslat, abychom ukázali, jak silná je eurozóna. Je důležité, aby se adekvátně naložilo s tou situací, kterou teď máme s těmi obchodními přebytky. Dluh. To je věc, o které se velmi dlouze diskutovalo v kontextu krizového řízení. Máme podpůrné mechanismy, které umožňují mnohem efektivnější řízení než v minulosti před krizí. Mechanismus stability je jeden z příkladů. A je nutné, abychom i nadále posilovali tento mechanismus stability, aby se přiblížil potřebám, které očekáváme do budoucna nebo které už v této oblasti máme. Znovu jde o to, aby se přizpůsobily existující prostředky, aby mohly být využity co nejlepším způsobem. s ohledem na to, že máme před sebou ještě spoustu reform a na to, že musíme dosáhnout co nejlepší aplikace těchto mechanismů. Děkuji, pane Senteno. Děkuji také za váš silný závazek, že co nejlépe využijete této příležitosti k završení naší bankovní unie a prohloubení hospodářské měnové unie. Včetně toho, že upozorníte na transparentnost a demokratickou zodpovědnost. My se těšíme na naši spolupráci mezi Euroskupinou a Evropským parlamentem a také na silný dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, protože to jsou společné pilíře reprezentativní demokracie v Evropě. A myslím, že tato konference je důležitým příspěvkem. meziparlamentní dialog ve prospěch transparentnější a hlubší hospodářské měnové unie. Děkuji, děkuji Mario Centeno a teď můžeme přistoupit k další důležité oblasti, k další důležité sekci rozpočet EU. Dámy a pánové, vážení kolegové, budeme pokračovat. Jsem rád, že vás zde mohu přivítat u příležitosti tohoto posledního závěrečného panelu, který se bude týkat především příštího víceletého finančního rámce. Všichni doufáme, že tento víceletý finanční rámec dá Evropské unii prostředky k tomu, abychom připravili svou budoucnost a chránili se. Rád bych zde přivítal paní Mendu Stojanovou, která je předsedkyní finančního rozpočtového výboru sněmovny bulharského parlamentu, která bude předsedat prvnímu závěrečnému panelu. K dispozici máte řečnické karty, pokud se chcete vyjádřit v té bohužel příliš krátké sekci věnované debatě, tak budete mít dvě minuty k tomu, abyste se mohli vyjádřit. Předejte, prosím, vyplněné karty uvaděčům. A než dám slovo předsedkyni Stojanové, navrhuji, abychom si vyslechli komisaře Gintra Ettingera, který přišel mezi nás, já mu za to děkuji, ale jen na velmi krátkou dobu. Myslím si, že bude muset velmi brzy odejít. Vážený pane komisaři, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení pane poslanče Artuji, vážení poslanci a poslankyně z národních parlamentů a z Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji eh, vám eh, moc krát za to, že jste dnes uspořádali toto včerejší a dnešní zasedání v hlavním městě Evropy. Eh, vím, že hovoříte se značným zájmem o budoucnosti Evropy a také o budoucnosti evropských financí. Všichni víme velice dobře, že existují tři nástroje politiky. Jedním je regulace, zákony, standardy druhým je přesvědčivá komunikace a třetím je podpora projektů, tedy finanční stránka, která se vyplácí z veřejného rozpočtu. Momentálně připravujeme nový sedmiletý eh, finanční rámec na léta 2021 až 2027 a komise 2. května letošního roku předloží svůj návrh. Potom přijdou vaše zasedání, budete přispívat inteligentními připomínkami, což je zcela správně. Vy jste ve svých členských státech zodpovědní za své národní rozpočty. Musíte pro schválení národního rozpočtu získat většinu ať už v jedné komoře nebo ve více komorách, ale vždy platí většinový princip. U víceletého finančního rámce potřebujeme také většinu v tomto parlamentu, v Evropském parlamentu. Takže eh, pan předseda výboru Artují, eh, zpravodaj z rozpočtového výboru a další eh, kolegové a poslanci mají za ten rámec odpovědnost. Za druhé potřebujeme také souhlas rady. Nicméně jednomyslný, jednomyslný souhlas rady. To znamená, že vy ve vašich parlamentech musíte vlastně sehnat jednomyslnou většinu pro návrh rozpočtového rámce. Hodně štěstí s tím. Potřebuju, aby 27 ministrů financí na Radě pro všeobecné záležitosti, tedy ministry pro evropské záležitosti. Potřebují zkrátka 27 stát, šéfů států a vlád a potřebují všechny národní parlamenty. Potřebuje. Proti tomu je volba papeže jednoduchá záležitost. Takže teď eh, vás prosím o pozornost. Já jezdím do, eh, do hlavních měst, oslovuji ministry, hovořím v parlamentech a snažím se najít kompromis, který by byl pro všechny únosný. Chtěl bych ale nejprve slyšet, co očekáváte. Co očekávají občané od Evropské unie? Ve čtvrtek a v pátek eh, budou zasedat eh, eh, hlavy států Evropské budoucí 27 na téma víceletého finančního rámce. Nejprve neformálně. A v naší komunikaci jsme zatím nepředstavili žádné priority a žádné návrhy. Naše komunikace je zatím takovým jídelním lístkem. Co od Evropy chcete? Co si od Evropy objednáte? A můj návrh zní, e, objednávejte si jenom projekty, e, témata a vývoje, ve kterých e, Evropa pro vás a vaše občany přináší přidanou hodnotu. Vybírejte si projekty, které Evropa může zaplatit úsporněji a které mohou lépe řešit evropské problémy. Teď probíhá víceletý finanční rámec s tradičními programy, jako je politika soudržnosti, společná zemědělská politika nebo eh, Connecting Europe Facility, tedy podpora infrastruktury, železnic, silnic, eh, energetických sítí, anebo Erasmus Plus pro miliony mladých lidí, kteří takto mohou zažít Evropu, kteří jsou mobilní a kteří svazují své vzdělání s Evropou. Nebo tu máme Horizont 2020, Evropský program pro výzkum a inovace. To jsou ty úkoly, to jsou programy, které máme. A v uplynulých letech došlo k tomu, že nám přibyly nové nepředvídané úkoly. Téma migrace, úkoly spojené s uprchlíky, terorismus, vnitřní bezpečnost, vnější bezpečnost. A právě v těchto nových oblastech Evropa tvoří přidanou hodnotu. Na evropské úrovni se dají tyto úkoly zvládat e, efektivněji. Já jsem byl minulý týden na bezpečnostní konferenci v Mnichově. E, tam bylo přes 100 ministrů vnitra a zahraničí a bylo jasné, že očekávají, že Evropa sama vezme do rukou svou vnější a vnitřní bezpečnost. A už se nebude spoléhat pouze na Ameriku. V podstatě se dá říct, že jsme na cestě k obranné unii. Společ, tedy společné výzkumné programy a společné investice do obraného průmyslu. To je jasná přidaná hodnota. Potom druhý příklad. Mnozí ministři členských států říkají, že hraniční kontroly uvnitř Evropy jsou nutné jenom tehdy, jestliže kontrola našich vnějších hranic nefunguje jak má. ať už jde o uprchlíky z občanské války, ať už jde o žadatele o azyl, ať už jde o jejich rodinné příslušníky. Já se domnívám, že svoboda pohybu v Evropě bez tedy žádné hraniční kontroly mezi například Německem a Dánskem, mezi Slovinskem a Rakouskem, to je obrovská výhoda naší ekonomiky, našeho pracovního světa, našeho obyvatelstva. Měli bychom ale pomoci našim bulharským přátelům, měli bychom pomoci řeckým přátelům, měli bychom pomoci italským přátelům, měli bychom pomoci přátelům z Malty, Kypru a Španělska. Protože například e, Irsko je úkolu spojených s uprchlíky značně e, zproštěno. Málo uprchlíků přichází přímo do Finska Málo jich přichází do Portugalska, ale měli bychom společně organizovat kontrolu hranic. A vy si musíte objednat, jestli to chcete. Evropa je jediná úroveň, která nemá žádné dluhy. Od svého založení má zákaz zadlužování. Obce, eh, regiony, členské státy směly dělat dluhy a tak dělali dluhy. Některé více, některé méně. Ale všichni dohromady sečteno a podtrženo příliš. Ale Evropa není zadlužená. Takže ta cesta, dělit se podle toho, jaké máme dluhy, to není naše cesta. A právo vybírat daně také nemáme. Potřebujeme prostředky, Každý den potřebujeme prostředky eh, na úkoly, které vedou k výdajům. Potřebujeme prostředky, abychom je mohli financovat. A teď v rozpočtovém rámci na příští desetiletí vznikly dvě díry. Je to díra v příjmech a díra ve výdajích. Ta díra v příjmech to je Brexit. Po přechodném období protože eh, Britové eh, jsou čistými pláci, přispívají 12 až 13 miliardami euro, o to přijdeme. A ta díra ve výdajích, to jsou nové úkoly, jako je obrana hranic, obranný výzkum, eh, migrace. A to jsou úkoly, do kterých je potřeba se pustit, pokud možno na evropské úrovni. U té díry vzniklé Brexitem navrhujeme, aby 50 bylo pokryto úsporami v naší stávající rozpočtové struktury. 50 A těch dalších 50 by měly být čerstvé peníze od Evropské 27. U těch úkolů, které vedou k výdajům, a které provádíme v zájmu občanů a členských států, ale které můžeme provádět jenom, když na ně budou finance, u těch navrhujeme, aby 80% eh, pokryly čerstvé peníze a 20% úspory ve stávající rozpočtové struktuře. Mezi členskými státy se vede poměrně kontroverzní diskuze. V jednom členském státě mi řekl ministr zemědělství, můžeš si dělat, co chceš, ale neškrtej zemědělství. Potom přišli zástupci regionů, tedy šéfové vlád jednotlivých regionů a ti říkali neškrtat v politice soudržnosti. Předložili podpisy stovek regionů, které žádají žádné škrty. Ale my se těm škrtům nevyhneme. Takže na to bych vás chtěl připravit jestliže velký přispěvatel do rozpočtu odejde, jestliže odejde bohatý strýček, tak zkrátka pod vánočním stromkem bude méně dárků. A naopak. Vyrovnávat díru po Brexitu jenom škrty, to by bylo špatné a zbrklé. Jestliže chci podporovat zemědělství, a nechci významně uškodit politice soudržnosti, eh, tak rozumné škrty ano, ale eh, nějaká jatka, nějakou zabíjačku to považuji za eh, špatné. Například 10% to je ještě zodpovědné, ale 20-30% škrtání to už ne. A všechny regiony v celé Evropě využívají programy soudržnosti, potřebují a požadují finance z politiky soudržnosti. V budoucnu bych chtěl provádět dva programy bez škrtů a dokonce navýšit podíl jejich financí. A to je Erasmus Plus pro mladou generaci a Horizont Horizon Europe, tedy Horizont po roce 2020, protože ten má inovační sílu a posiluje konkurenceschopnost Evropy. Parlament bude projednávat v nejbližších dnech dvě zprávy týkající se víceletého finančního rámce. Oba zpravodajové jsou tu a po e, důkladné rozpravě dospějí patrně k tomu, že na e, straně příjmů je třeba nastavit strop ve výši 1,3 Některé členské státy říkají, ale ne většina členských států říká 1,0 Takhle to tedy nějak čte David, tak takhle to četl David Cameron. A já se domnívám, že pokud bychom zůstali u 1,0 a jiní chtěli 1,3, tak vítězové se budou jmenovat Putin, Erdogan a Trump. Protože Evropa bude bez vlády a prohrají naši obyvatele. Evropa nebude schopná vládnout, protože bez rozpočtu nebude zvládat úkoly důležité pro budoucnost Evropy. A proto prosím vás všechny, nás všechny, zůstaňme flexibilní. Bez ochoty ke kompromisům nikdy nenastane jednomyslnost. Já sázím na kompromis, na ochotu všech zúčastněných v parlamentu, komisi a v radě. A ještě poslední bod pro dnešek v současném víceletém finančním rámci eh, před, připravujeme eh, už šestý eh, takovýto rámec. První byl Jacques Delors v roce 1988, ale během porad se objevilo něco, co tu ještě nikdy nebylo po návrhu komise ještě před vstupem v platnost v roce 2021 proběhnou evropské volby. Takže máme dvě možnosti po nich anebo před nimi. A ten problém nebude po nich nějak menší. Některé problémy se dají vyřešit tak, že, se, že neuděláme nic, některé jak si zmizí. Nicméně ty problémy, které já jsem popsal, ty nezmizí, ty se nevyřeší sami. A pokud o nich budeme jednat až v roce 2020, tak bude příliš pozdě, protože naši zemědělci, venkov, starostové, eh, naše administrativy, naši vědci chtějí jistotu. A čím dřív, tím líp. Minule Barzova komise předložila návrh v červnu 2011 a od té doby se toho mnoho nestalo. Hotoví jsme byli 15. prosince 2013 a v roce 2014 proběhl úplně promarněný rok, protože eh, ty předpisy a pro rollout eh, a, a další dohody s regiony a tak dále, to všechno si žádalo jeden rok. Takže bychom se měli poučit z chyb minulosti a ten čas od teď do Velikonoc příštího roku bychom měli využít na to, abychom se do té doby shodli a abychom získali jasno v, to, v tom, že nám jde především o užitek Evropské unie. Děkuji, děkuji Pane komisaři, všichni očekávají velmi netrpělivě druhý květen. A teď dám slovo paní kolegyni Stojanové, paní předsedkyně, aby moderovala tuto druhou část. Prosím. Děkuji. Vážený pane Artui, nemáme příliš mnoho času, takže musíme pracovat rychle a právě proto bez dalších odkladů dám slovo paní Marinele Petrové, která je náměstkyní ministra financí Bulharska. Máte pět minut. Abych byla rychlejší, tak chci říci, že tady promlouvám za bulharské předsednictví poprvé a chtěla bych několika slovy podpořit to, co před chvílí říkal pan komisař Oettinger. Jako stávající předsednictví velice úzce spolupracujeme s rakouským a rumunským předsednictvím, abychom vyplnili ty ambiciozní cíle, které se stanovila komise. A sice, aby vyjednávání o víceletém finančním rámci pro příští období eh, bylo dokončené ještě do těch příštích velikonoc. Myslíme si, že je to dosažitelné. Je to realistické vzhledem k tomu, že všichni nakládají maximální úsilí k tomu, abychom toho dosáhli. Vzhledem k tomu, že návrh komise byl zveřejněn 2. nebo bude zveřejněn 2. května, my jsme připraveni okamžitě začít pracovat na té vysvětlovací části vyjednávání prostřednictvím krátkých nebo i delších prezentací pro stála zastoupení členských států v Bruselu. Dále plánujeme první prezentaci na úrovni Koreperu a poté zahájíme práci v rámci pracovní skupiny Přátel předsednictví. A to proto, abychom mohli uspořádat co nejvíce zasedání, jak je jenom realisticky možné. Tedy nejenom dvě zasedání měsíčně. Abychom mohli to celé dokončit, tu úvodní fázi a abychom mohli hladce přejít do další fáze během rakouského předsednictví. A v tomto smyslu si myslíme, že nedávné sdělení komise, které bylo zveřejněno před pár dny, nás velice podporuje, že jde velice správným směrem. Dobře nasměruje tu diskuzi, protože tam zdůrazňuje ty hlavní varianty. A pro členské státy je tedy jednodušší si zvolit tu variantu, která je pro ně nejvhodnější. Proto si myslíme, že je potřeba navýšit stropy v rámci víceletého finančního rámce, vzhledem tomu, že eh, teď máme jaksi takový pořadník nových evropských politik a je třeba se skutečně vyrovnat s těmi nadcházejícími výzvami, eh, jako je migrační vlna, zajištění vnějších hranic a tak dále. Chceme zajistit, aby tady byla zachována vhodná rovnováha mezi třemi hlavními funkcemi veřejných financí, a to je alokační, distribuční a stabilizační funkce. Neměli bychom tedy zapomínat na tu distribuční politiku, která už se souvisí s politikou soudržnosti a se zemědělskou politikou. To jsou tradiční politiky EU, takže bychom chtěli těmto politikám dát největší možnou důležitost a prioritu. Samozřejmě, ale musíme mezi ně také zakomponovat nové politiky, které byly představeny ve sdělení komise. Tolik bych tedy řekla na úvod. Závěrem dovolte, abych řekla, že na úrovni našeho předsednictví je soudržnost jednou z tří klíčových priorit. A chtěli bychom se co nejvíce vynasnažit o to, aby politika soudržnosti zůstala jednou z těch nejdůležitějších klíčových politik a klíčových funkcí evropského rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní Petrová. Děkuji mnohokrát za to, že jste hovořila stručně. A teď bych chtěla dát slovo panu Olbrechtovi a paní Tomas. Paní Tomá? To jsou spoluzpravodajové k víceletému finančnímu rámci v rámci Evropského parlamentu. Každý z nich má pět až šest minut. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme spoluzpravodajové k víceletému finančnímu rámci, k příslušnému usnesení Evropského parlamentu. Já pocházím ze skupiny EPP a moje spoluzpravodajka zastupuje socialisty. To znamená, že samozřejmě musíme najít kompromis nejenom mezi sebou, ale mezi našimi politickými frakcemi. Chtěli bychom ale v tuto chvíli říci a vysvětlit tedy naši pozici. Jakožto parlament totiž nečekáme na to, až budeme moci zaujmout naše místo v rámci toho postupu. Reagujeme na první dokument komise, na druhý dokument komise a tento týden ještě doladíme naši politickou pozici v rámci celého výboru pro rozpočet a příští týden pozici celého parlamentu. Takže pokud Evropská komise má problém s tím, aby sladila stanoviska 27 eh, ministrů financí, tak my máme problém sladěvat stanoviska 750 eh, poslanců ze všech politických frakcí. Je to prostě politický problém. Jaká je ale naše pozice? Chtěl bych to tady vysvětlit, protože tady máme zástupce národních parlamentů a je to tady jasné. Máme tady dvě hlavní strategie. Buď řekneme, co bychom chtěli udělat a kolik to bude stát a odkud vezmeme peníze. A začneme tím, čím bychom chtěli, co bychom chtěli provést. A nebo to uděláme opačně. Řekněme, ano, dáme k dispozici 1% financí a uvidíme, kolik za to zvládneme jednotlivých akcí. Realita je, ale je taková, že národní vlády se chovají jinak. Jeden den říkají, ano, chceme udělat to a to, a druhý den řeknou, ale dáme na to k dispozici jenom tolik finančních prostředků. A to je ten věčný rozpor mezi tím, co chceme udělat a mezi dostupným rozpočtem. My jakožto parlament tady také máme různé frakce a říkáme si ano, máme tady různé priority, ale je třeba se také zeptat, zda na to máme finance. A pokud ne, budeme muset přehodnotit priority. Protože pokud to neuděláme, musíme navýšit prostředky. A v rámci Evropského parlamentu máme pro evropské strany, které říkají ano, navyšme rozpočet, ale zase tady máme euroskeptické strany, nebo dokonce i protievropské subjekty, které chtějí říkat, dobře, pokud nechceme, nemáme dost peněz na priority, tak snižme počet priorit a snižme kompetence EU a snižme rozpočet EU. Je to velice složitá debata. A jde tady o to, co vlastně od Evropské unie chceme v dnešní době. My, jakožto parlament, chceme navrhovat velice pragmatický přístup. Řekněme, dobře, nastavme si určitý standard ohledně toho, co bude Evropská unie dělat. Začněme jedním společným standardem. Snižme tedy rozpočet o příspěvek Spojeného království a zároveň snižme tedy to, co Evro- Spojené království od Evropské unie dostává, abychom měli čistou výchozí linii Řekněme si dobře, udržme politiku soudržnosti tak, jak je, i bez Britů, zachovejme zemědělství tak, jak je, i bez Britů, ale od komise tady zazněla jedna věc. Je tady důležitá politika Erasmus+, plus, velice důležitý projekt, takže tam strojnásobme rozpočet. Dobře, a kosme například zdvojnásobme eh, rozpočet. Také hm, navyšme rozpočet pro programy obrany ochrany hranic a také pro mladé nezaměstnané lidi. Ale výsledek pro nás je 1,3%. 1,3% hrubého národního důchodu, to je výsledek naší analýzy. Tam jsme při té diskusi nezačínali. A my jako parlament teď řekněme radě, dobře, pokud s tím nesouhlasíte, tak kde chcete škrtat? co chcete z evropského rozpočtu škrtnout. To znamená, na co chcete rezignovat. Chcete rezignovat například na kontrolu hranic? Nebo chcete rezignovat například na výzkum? Nebo chcete rezignovat na politiku soudržnosti nebo zemědělskou politiku? A jaká bude reakce občanů nebo lidí v praxi? Abych to tedy schrnul, ještě než předám slovo kolegyni Izabel Tomá, tak chci říci, že Evropský parlament který je složený úplně ze stejných politických stran jako vy, protože u nás jsou zástupci stejných politických stran jako v národních parlamentech. My se tady snažíme zastupovat stejné politické rodiny. Jsou to stejné politické rodiny na úrovni vnitrostátní i celoevropské. A Ptáme se vlád národních států a žádáme je o to, aby hovořili jasně nejenom k nám, ale hlavně k evropským občanům. Řekněme lidem, co mohou očekávat od Evropské unie, protože pokud to neuděláme, pokud tedy jaksi nastavíme nějaká očekávání a potom nesplníme ta očekávání, potom lidé ztratí důvěru v EU a řeknou, že Evropská unie nefunguje. Takže to je naše hlavní sdělení. I když tady samozřejmě mezi námi v, této, v tomto sále jsou názorové rozdíly, snažíme se dospět k nějaké společné pozici a říkáme, řekněme si upřímně a jasně, co vlastně od Evropské unie chceme. Tomá. Paní Tomá, děkuji, pane předsedo a paní předsedkyně. Budu hovořit francouzsky. Pour l'Europe. Pro Evropu, stejně jako v životě, jsou vyznání lásky sice hezká, ale netrvají. Z časového pohledu jsou důležité důkazy lásky a důkazem lásky je rozpočet. Dnes zde máme spoustu vyznání lásky pro Evropu, ale ne mnoho důkazů. Čím dál méně. V posledních letech se několikrát snížily rozpočty. Nejdříve víceletý finanční rámec, který je menší než předcházející rozpočet. Každý rok se také snižoval rozpočet. Rozpočet na rok 2018 je nižší, než byl na rok 2017 a přesto každý měsíc jsou prohlašována velká prohlášení, velká vyznání a nové priority pro Evropskou unii. Chceme toho tedy dělat více, obrana, investice, hranice, ovšem z méně prostředky. A to není ani rozumné, ani možné. Pane komisaři, aby byl možný kompromis a věřte, že vím, o čem mluvím. Já mám spolu zpravodaje z jiné politické frakce, než jsem sama, takže děláme kompromisy každý den. Abychom dosáhli kompromisu, tak je nutné, abychom všichni na tento kompromis přistoupili. Z našeho hlediska je v zájmu členských států akceptovat, že bude zachován rozpočet alespoň na té úrovni, na jaké se nachází. A když říkám zachovat, po odchodu Spojeného království, ať chceme nebo ne, tak se dostaneme na úroveň jak říkal kolega Olbricht, 1,3 HDP. Pak zde máme ty tradiční politiky, potom navýšení několika vlajkových politik, Erasmus, výzkum a další a nové politiky. A pouze tak dosáhneme 1,3 Ráda bych také zmínila pokračování společných operací. Paní Marinel Petrová, vy jste říkala dvě zasedání měsíčně mezi tedy radou a komisí. To jsme velmi rádi, my eh, si přejeme pravidelnou spolupráci rady a komise, nicméně, co jste naplánovali, pokud jde o diskuze s Evropským parlamentem? Chtěla bych jen připomenout, že postup je jasný. Na konci tohoto procesu musíme schválit návrh rady, který vypracujete společně s komisí. Souhlas znamená kompromis. Kompromis znamená diskuzi. Takže otázka je, jak můžeme pracovat společně, i pochopitelně s národními parlamenty, s nimiž se snažíme setkávat co nejčastěji. Jak tedy můžeme spolupracovat my jako Evropský parlament a národní parlamenty? A na závěr chci být velmi pragmatická, jak říkal pan Olbricht. Nikdo nemá kouzelnou hulku. Pokud chceme zachovat tu úroveň rozpočtu Evropské unie, pokud se chceme pouze držet té úrovně, o které jsem se zmínila, tak už nemůžeme čerpat z národních rozpočtů. To není dobrá věc pro národní rozpočty, které mají také své priority a není to dobrá věc ani pro rozpočet Evropského parlamentu, který pořád klesá, jak jsem před chvíli říkala. Takže existuje pouze jedno řešení a to je vrátit se k počátkům evropské rozpočtové myšlenky a sice smířit se s vlastními zdroji. A to je důvod, proč tento parlament rozhodnul a bude hlasovat o tom, aby se víceletý finanční rámec navázal na návrh o vlastních zdrojích. Společně se spoluspravodaji jsme stanovili agendu pro lidské zdroje a budeme se jí držet, to znamená až do chvíle, kdy parlament vydá svůj souhlas s příštím víceletým finančním rámcem. A já doufám, paní ministrině, paní Petrová, že rada změní svou agendu, protože není možné, aby se požadoval souhlas od parlamentu, který bude právě zvolen a od komise, která bude teprve nastupovat. Proto jsem se chtěla zeptat, zda je možno změnit eh, pořad jednání, změnit harmonogram, aby ta jednání začala co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane Artuji, máte slovo, abyste mohl dále pokračovat v předsedání. Děkuji. Paní spolupředsedkyně, Děkuji a dávám slovo Majíru Alkajovi, který je členem finančního výboru Nizozemské sněmovny. Prosím pouze pět minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové, za vaše dosavadní příspěvky. Rád bych poděkoval také kolegům za to, že se podělili o svůj názor na příští víceletý finanční rámec a jsem rád, že mohu vnést do toho světlo z hlediska socialistické strany. Nizozemska. Já se pokusím být stručný, zdůrazním tedy pouze dva body. Ten první a nejdůležitější je pevný rámec, který vyžaduje podporu všech členských států. Dámy a pánové, dovolte, abych byl upřímný. To není jednoznačné že bude zde podpora Nizozemska, protože v současné době neprobíhá žádná rozprava o efektivitě a účinnosti rozpočtových výdejů z evropského rozpočtu. Já jsem internacionalista a také s tím solidaritu, ale když se podíváme na Evropský sociální fond, společnou zemědělskou politiku nebo fond soudržnosti, vidíme skepticismus eh, v naší populaci. Lidé si kladou otázku, zda solidarita a redistribuce bohatství může být skutečně nejefektivněji realizována na evropské úrovni. úrovni když se budou zvyšovat příspěvky států do rozpočtu EU, aniž budou poskytnuty nějaké důkazy této solidarity, tak to bude ve prospěch populistů. A to nejen v Nizozemsku, to bohužel pozorujeme. A tím se dostávám ke svému druhému bodu. Brexit je velkou příležitostí v této věci. Máme teď spoustu příležitostí, aby chom toho využili ve chvíli, kdy se čistý přispěvatel rozhodl opustit naši unii. Můžeme ukázat všem nacionalistům, všem populistům, že EU není nějaký vlak, který se řídí, řídí po předem vymezených kolejích. Musíme ukázat, že lidé skutečně mají vliv na to, kam se ten vlak bude stáčet. Hlas národních parlamentů proto nemůže být ignorován. Dnes tedy musíme jasně ukázat svůj názor o budoucnosti Evropské unie a na příští finanční rámec. Chceme efektivnější Evropskou unii, kde pouze velké projekty nadnárodního charakteru, přeshraničního charakteru budou eh, spolufinancovány kdy tedy pumpování peněz přes evropské instituce bude redukováno na minimum. Ten rozpočet eh, bude změněn po Brexitu, ale neměly by zrůst příspěvky členských států, protože pouze tak zajistíme dostatečnou podporu pro víceletý finanční rámec a obnovíme důvěru naší populace. Já se těším na diskuzi s vámi a děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Pane Alkaja. A nyní dám slovo těm z vás, vážení kolegové, kteří jste požádali. Je vás deset. Pokud se tedy budete držet dvou minut, bude to skvěle, budu vám za to velmi vděčný. Jako první vystoupí pan Andrej Slačta z polského parlamentu. Peut-être a-t-il dû nous quitter. Apparemment. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. S ohledem na nedostatek času budu velmi stručný. Polská vláda a polský parlament v kontextu práce na víceletým finančním rámcem po roce 2020 zdůrazňuje nutnost zachování kroků, které se realizují v rámci politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky. Jsme toho názoru, že tyto kroky jsou v souladu s tím, co říkal pan komisař Ettinger a přináší vysokou evropskou přidanou hodnotu. Jsme hluboce přesvědčeni, že unijní politika soudržnosti se svými nástroji ověřenými praxí je optimálním nástrojem usnadňujícím konvergenci členských států. Jsme toho názoru, že především velká přidaná hodnota souvisí s realizací infrastrukturálních projektů. A proto se na vás obracíme s výzvou, aby při práci na novém víceletém finančním rámci byla zohledněna možnost podpory z unijních zdrojů pro takové projekty, jako je Via Carpatia nebo Via Baltika. Jsou to klíčové projekty nejen pro severské státy a státy střední Evropy, ale pro Evropskou unii jako celek. Polská vláda a polský parlament jsou hluboce přesvědčeni, že Projekty realizované v rámci společné zemědělské politiky nebo politiky soudržnosti mohou být optimální odpovědí na celou řadu výzev, s nimiž se Evropská unie musí potýkat. Jedná se o takové výzvy, jako jsou změny klimatu, oběhové hospodářství či inovace. A to i na digitálním trhu. Děkuji. Je vous remercie. La parole... Děkuji. A nyní má slovo Jan Kreiner z Rakouského parlamentu. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Uh, abych to zkrátil, tak se vyjádřím jenom k otázce vlastních zdrojů. Já si myslím, že existuje mnoho daní, které by byly dobrým nápadem a které členské státy nemohou vybírat na národní úrovni protože by to bylo klasické vězeňské dilema. Například daň z kerozínu. Pokud to zavede jenom jeden členský stát, poškodí svou vlastní ekonomiku. Totež se týká daně z finančních transakcí. A nebo jako třetí možnost zdanění emisí CO2. To by taky jenom poškodilo průmysl dotyčného členského státu, kdyby to zavedl sám. Takže pokud na to pomyslí evropská úroveň v rámci svých vlastních zdrojů, tak by se měla soustředit na daně, které členské státy nemohou efektivně vybírat sami. Tím bychom měli vlastní přebytek, což by mělo pozitivní efekt na společnost v členských státech. A Evropská unie by měla peníze, které potřebuje na své důležité projekty. A jsou to peníze, které členské státy nejsou schopné nebo ochotné Evropské unii dávat. Myslím si, že by to bylo ku prospěchu všem. Děkuji vám. A nyní má slovo náš zpravodaj pro rozpočet 2018 Siegfried Murešan. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři Ettingre, vážení kolegové, je jasné, že úkol, který je před námi, je v tom, abychom dali Evropě nový víceletý finanční rámec, který by jasně definoval vztah mezi občany Evropy a institucemi na příští desetiletí. A podle mého názoru musíme najít správnou rovnováhu mezi tradičními prioritami, což je zemědělství a soudržnost, to jsou politiky důležité, protože pomáhají nejméně rozvinutým regionům Evropské unie a souvisí s potravinovým zabezpečením. Takže je potřeba najít rovnováhu mezi tradičními prioritami a novými prioritami, což je bezpečnost občanů, větší spolupráce v obraně, boj proti terorismu, zvládání uprchlické krize, investice do výzkumu, vývoje, a posílení konkurenceschopnosti eh, naší eh, ekonomiky a její odolnosti vůči budoucnosti. Takže potřebujeme tuto rovnováhu a potřebujeme taky flexibilitu. To se ukázalo, když jsme vyjednávali o rozpočtu na rok 2018. Ukázalo se, že rozpoč- o rozpočtu na leta 2018 až 2020 se rozhodlo v roce 2014, kdy jsme nepředvídali uprchlickou krizi. Nepředvídali jsme problém s terorismem a další bezpečnostní hrozby. Takže musíme stále ještě dávat peníze na všechno, co je důležité, ale přitom zvládat migranty a uprchlíky. Dát miliardu euro na dohodu s Tureckem, potom fond EFSI, který eh, poskytli investice ve výši až 200 miliard euro v členských státech Evropské unie. To jsme prodloužili, protože to bylo úspěšné. Vytvořili jsme podobné EFSI pro Afriku. Takže moje klíčové sdělení je, flexibilita je důležitá, protože jinak v roce 2024-2005 budeme muset říct občanům, pokud se stane něco nečekaného, že naše původní priority jsou ohroženy. A abych to uzavřel, pane předsedo, někteří kolegové nechtějí platit do evropského rozpočtu ani o euro více. A já říkám následující. Musíme rozhodnout o politických prioritách. Co očekáváme od Unie, že bude plnit? Pokud všichni řekneme, že chceme, aby Evropská unie dělala více pro bezpečnost, aby zajišťovala vnější hranici, zabývala se obranou a bojem proti terorismu, tak musíme být, musíme být lidem upřímní. Evropská unie toho nezvládne mnohem více s mnohem méně zdroji. Důležitá je samozřejmě implementace, eh, lepší eh, výdaje. Eh, v tom už komise dělá hodně, ale nemůžeme dosáhnout mnohem více s mnohem méně prostředky. Já jsem poslouchal pozorně pana Alkaju i pana Krajnera z Rakouska. Kolegové, kteří říkají, že nechtějí platit ani o cent více, tak vám říkám, realita je taková. Chceme-li, aby Evropa plnila více, tak samozřejmě musíme rozumně, uměřeně navýšit rozpočet. A říkám vám následující kolegové, bude-li to znamenat, že budete do e, rozpočtu přispívat o něco více, tak také na těch výhodách získáte více. Na výhodách, které od Evropské unie očekávají vaši občané. Takže v konečném důsledku, pokud jde o čisté výhody, tak členské státy na tom nebudou hůř. Tolik z mojí strany a děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi e, povolil o minutu přetáhnout vymezený čas. Děkuji nyní má slovo Matias Fert eh, z maďarského parlamentu. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, dámy a pánové. Víceletý finanční rámec po roce 2020 bude stát před mnoha výzvami a jednou z největších eh, bude ta ztráta příjmů způsobená Brexitem, 10 až 12 miliard euro. Další velice důležitou výzvou budou dodatečné výdaje na bezpečnostní a obranou politiku. Kromě toho budeme eh, se muset zabývat eh, rozšířením o západní Balkán, což také eh, sebou ponese určité náklady. Abychom nějak vykompenzovali tu ztrátu příjmů, měli bychom to řešit navýšením příspěvků členských států a ne na úkor tradičních politik. Je důležité, abychom podporovali konvergenci a konkurenceschopnost v budoucnu. Nepodporujeme proto škrtání fondu soudržnosti, ve významné míře. Domníváme se, že nejprve musíme určit cíle a priority nového rozpočtu a potom přiřazovat rozpočtové zdroje. Musíme vypracovat rámec, který by byl jednoduchý, transparentní a vhodný pro všechny. Maďarsko je připraveno navýšit příspěvky do rozpočtu EU po roce 2020 tedy navýšit eh, procento eh, hrubého národního důchodu nad 1,1%. K tomu ale potřebujeme ambiciózní, detailní a promyšlený návrh. Návrhy představí eh, komise nejpozději v květnu, tím pádem parlament a rada budou moci skončit s legislativní prací včas. Aby, a politicky by bylo praktické eh, dosáhnout dohody co nejdříve, protože tím vytvoříme právní a finanční jistotu pro uživatele evropských fondů. Nyní má slovo Elias Miriantus který je poslancem kyperského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. To, co jsme tady slyšeli od pana komisaře Oettingera, bylo nesmírně zajímavé. A já bych chtěl říci, že je velice důležité, abychom zajistili, že nám další víceletý finanční rámec zajistí dostatečné prostředky na to, abychom se vyrovnali se všemi výzvami, které před námi stojí. Musíme zajistit, že budeme moci stále poskytnout pomoc členským státům, které mají problémy, tak jak o tom mluvil pan komisař. Solidarita musí být výslovně součástí příštího víceletého finančního rámce. A nadcházející změny ve společné zemědělské politice musí také nadále zohledňovat princip solidarity. Musíme se snažit nadále vyrovnávat rozdíly mezi jednotlivými regiony. Ochrana evropských hranic je také nesmírně důležitá. A důležité je také to, jak využíváme energetické zdroje a zásoby nerostných surovin v rámci EU. Například v pobřežních vodách členských států jsou zásoby nerostných surovin, které chtějí využívat nečlenské státy EU. Na to je potřeba dát pozor. Je třeba, aby víceletý finanční rámec nám poskytl dostatečnou podporu a pomohl nám zajistit, že tyto zdroje nerostných surovin budeme moci řádně využít. Pokud jde o politiku soudržnosti a společnou zemědělskou politiku, ty mohou hrát velice důležitou úlohu při zmenšování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy v EU. Nicméně tyto politiky musí zůstat vysoko na seznamu priorit v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Musíme zajistit, aby nedošlo ke změnám finančního rámce pro tyto politiky. My doufáme, že bulharské předsednictví nadále bude prosazovat jako prioritu evropskou politiku soudržnosti. Když se podíváme do budoucna, je třeba zajistit, aby vnitrostátní a aby, abychom vzali v úvahu všechny tady konkrétní vnitrostátní a regionální podmínky a abychom také vzali v úvahu to, že e, máme členské státy, které jsou ostrovními státy a mají mimořádně odlišné podmínky. Jsou tady důležité nástroje, jako například záruka pro mladé lidi. To jsou projekty, které je třeba posílit. Je potřeba podpořit vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy. Je třeba podporu tedy konkrétně zaměřit tak, abychom mohli naše občany správně připravovat na požadavky pracovního trhu. Je třeba se vyrovnat s výzvami, která přináší digitální ekonomika je třeba eh, vyjednávat i se sociálními partnery a ostatními. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo náš kolega, poslanec Evropského parlamentu, místo předseda výboru ECON, Dimitrios Papademulis. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že tak, jak už říkali naše spoluzpravodajové za Evropský parlament k víceletému finančnímu rámci musíme více investovat do naší společné budoucnosti. Všechny členské státy z toho budou těžit, pokud se nám to podaří. Jak členské státy, které jsou čistými přispěvateli, tak ty, které jsou čistými příjemci. 1,3 to je to nejnižší procento, se kterým bychom měli jako Evropský parlament souhlasit. Evropský parlament by měl velice tvrdě vyjednávat v tomto smyslu. Myslím si, že bychom skutečně měli posílit takové projekty jako Erasmus+, Horizon 2020 a měli bychom zajistit, že ani euro z finančních prostředků, které se eh, využije na eh, politiku soudržnosti a zemědělskou politiku, že nepřijdeme ani o euro z tohoto rozpočtu. Jsou tady další výzvy a hrozby, jako je migrační vlna. To znamená, že členské státy by skutečně měly vynakládat více prostředků. Musíme mít i ambicioznější rozpočet pro Evropskou unii na nadcházející období. A to samozřejmě znamená více peněz. Potřebujeme nalézt několik nových zdrojů příjmů. Například Eh, určitou, řekněme, daň z kerosínu, daň z uhlíku, z CO2 nebo něco takového. Tyto nástroje by mohly být velkým zdrojem příjmu pro rozpočet EU a zároveň by mohly zabránit daňovému dumpingu. Společná evropská legislativa by měla zaručit, že takovéto prostředky poplynou rovnou do rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že Evropský parlament by, neměl jenom podpořit návrhy, se kterými přišli jiní, ale měli bychom být ambicioznější, měli bychom žádat víc. Abychom mohli odolat eh, tlaku některých členských států, které přistupují ke společnému evropskému úsilí spíše sobecky nechtějí při, příliš přispívat, ale chtějí těžit co nejvíce. Merci, la parole Děkuji. A nyní má slovo Kristos Tajkurec z řeckého parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Evropa má před sebou obrovské množství výzev. Potřebujeme transparentní, novou, jednoduchou politiku a jednoduchý, transparentní nový finanční rámec na další období. Je to ale něco, na čem se musíme shodnout. Musí to být snadno implementovatelné, musí přinášet jasnou přidanou hodnotu a násobný efekt. Jak říkala paní Petrová, zdá se, že Nové návrhy nám nepřinášejí příliš mnoho, pokud jde o dlouhodobou makroekonomickou a finanční stabilitu. Potřebujeme více pobídek pro členské státy. Potřebujeme větší posílenou solidaritu mezi členskými státy a potřebujeme také zajistit, že se vyrovná na jedné straně potřeba financovat a na druhé straně eh, respektování základních zásad, jako je stění základ právního státu zásad právního státu. V tuto chvíli Evropa prochází náročným obdobím. Je tady celá řada výzev a hrozeb, takže potřebujeme vytvořit obnovenou solidaritu. Například pokud jde o migrační krizi, solidaritu mezi členskými státy, je třeba také posílit politiku zemědělskou, politiku soudržnosti a investice do inovací a průmyslu a výzkumu. Pokud jde o vnější hranice, je třeba je správně chránit, podporovat také mobilitu a vzdělávání pro mladé lidi. Máme před sebou také otázku příjmů a výdajů. To znamená, že bychom měli nalézt nové zdroje, které by mohly poskytnout životaschopný zdroj financí. Děkuji. La parole est maintenant à Dan. A nyní má slovo Dan Barna z rumunského parlamentu. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě dnes hovoříme nejenom o dalším víceletém finančním rámci, ale probíhá tady spíše hlubší debata o budoucím nastavení EU. A z tohoto hlediska si myslím, že první obecná myšlenka je taková, že přehodnocení evropských politických priorit a rozpravy o prioritách v rámci rozpočtu EU by neměly uh, Eh, prohlubovat tu propast mezi čistými pláce a čistými příjemců. Příjemci. Měli bychom se snažit tedy odstraňovat rozdíly a ne je prohlubovat. Rozpočtová jednota je zásadní pro eh, jednotu a transparentnost, transparentní kontrolu. Evropští občané mají menší důvěru v politiky a priority EU. Evropská veřejnost musí, eh, musíme ji lépe vysvětlit a zdůvodnit, jak jsou politiky eh, nastaveny. A z tohoto hlediska se toto musí také odrazit v budoucí debatě. A musíme zohlednit perspektivu každého členského státu. Samozřejmě Brexit povede ke snížení rozpočtu příjmů do rozpočtu EU, především pokud jde o víceletý finanční rámec po roce 2020, ale ta vzniklá díra musí být nahražena, aniž by to znamenalo velké navýšení příjmů a příspěvku členských států. Musíme eh, tady ale spíše změnit eh, ty politik. Nové, musíme vytvořit nové politiky zaměřené na výzkum a vývoj a inovace. Zároveň ale musíme určit nové finanční nástroje, abychom přitáhli, přilákali další finanční zdroje. Musíme lépe diversifikovat vlastní zdroje EU, abychom se mohli lépe vyrovnat s dopady nových hrozeb, jako je migrační vlna nebo eh, bezpečnost. Musíme být kreativní při vytváření rozpočtu. A ano, samozřejmě souhlasím s tím, že musíme být flexibilní. A v neposlední řadě chci zdůraznit, že to, jak vystavíme, vytvoříme ten víceletý finanční rámec na další období, pravděpodobně bude určovat, jak bude v budoucnosti Evropská unie fungovat. A my věříme tomu, že když lépe nastavíme priority a novou generaci evropských politik, jako jsou politiky zaměřené na digitální jednotý trh a digitální ekonomiku, tak musíme zároveň ale chránit tradiční politiky, které, ze kterých těží všichni evropští občané a které byly zatím základem fungování EU, je naprosto zásadní, abychom eh, zachovali a dále rozvinuli, i když samozřejmě přizpůsobili současným podmínkám, společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, aby nadále byly základem pro další výhled a budoucnost EU. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Sofia Ribeiro z portugalského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Komisař Ettinger vyzýval k větší flexibilitě parlamentu i dalších evropských institucí při jednání o víceletém finančním rámci. Mě v každém případě znepokojuje, že tato výzva k flexibilitě s omezeními, která sebou přináší Brexit, je poměrně omezená. Komise ve svém sdělení z minulého týdne o cílích a různé různých možnostech pro víceletý finanční rámec, tak komise v těch částech, které se týkají společné zemědělské politiky, hovoří o tom, že v některých případech bude zachováno stejné financování pro společnou zemědělskou politiku, ovšem někde dojde až ke 30%, 30 snížení financování. Pokud k tomu dojde, tak by to bylo katastrofální. Cíle společné zemědělské politiky, to jsou cíle, které jsou velmi ovlivněny různými omezeními. A kromě toho jsou to věci, které musíme mít na paměti. To jsou krize trhu, to, co se děje s potravinovým řetězcem, hovořím také o nových výzvách při tvorbě hodnotového řetězce, samozásobování potravinami nebo problémy, které máme s udržitelným rozvojem. Stejně jako všechny ty věci, které souvisí se zachováním cen jak pro producenta, tak pro spotřebitele, pokud neprovedeme udržitelnou analýzu. Tak pokud budeme vnímat zemědělství jako chudého příbuzného a pokud financování evropských politik bude prováděno na úkor zemědělství, tak uvidíme, jak se zhorší všechny sociální podmínky. Nesmíme zapomínat, že financování zemědělství to je přímý zásah na 90% evropského území, což je tedy venkovské území. Děkuji, děkuji vážená kolegyně. A teď má slovo Gerasimos Galasuas, řeckého parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V loni v Římě vedoucí představitelé EU volali po sjednocenější, demokratičtější Evropě s větší ekonomickou váhou a po Evropě více soudržné. Teď ale musíme mít politickou vůli k tomu, abychom tyto sny přetavili v realitu. A potřebujeme samozřejmě také financování. Pan komisař ale navrhuje škrty ve společné zemědělské politice. Je to 5 Pokud jde o politiku soudržnosti a strukturální fondy, je to až 10 A po odchodu Velké Británie těm škrtům rozhodně asi dojde. A jaké jiné škrty tady ještě budou? Budou to tehdy, řekněme, 20%, 20% škrty v politice soudržnosti? Pane předsedo, my jsme teď ve velice důležitém fázi. V Evropě je velká nerovnost, jsou tady velké rozdíly, je tady velká sociální, je tady velké sociální vyloučení, velká nezaměstnanost silné migrační vlny. Je tady důležité, abychom ne snižovali rozpočet na politiku soudržnosti, abychom naopak navýšili investice do zvlášť do těch regionů, které eh, velice trpí, které mají zhoršené podmínky, které jsou izolované. Pokud jde o migraci, to je obrovské téma a přece nemůžeme před ním zavírat oči. Co uděláme s ekonomickými dopady migrace? Jsou tady členské státy, které jen tak, tak zvládají migrační vlny a nemohou na to najít dostatečné vlastní finanční prostředky. A je tady potom ještě jedna věc, kterou zmiňovali už ostatní kolegové. Kde najdeme finanční prostředky na všechny tyto priority? Včera jsme hovořili o tom, že jsme o velké finanční prostředky přišli prostřednictvím eh, daňových úniků. Či je třeba donutit velké firmy, aby platily daně, abychom nastavili takový systém, který nám pomůže se zbavit ekonomického a sociálního dumpingu, ke kterému dochází. Takže hovořme o tom spolu. Například se ukázalo, že v tuto chvíli má Německo přebytek asi 8,1 HDP. Musíme se zcela jistě dohodnout na tom, co udělat pro to, aby všude panoval růst a byla vytvářena nová pracovní místa. Musíme pomoci evropským občanům, musíme pomoci reálné ekonomice a dát všem skutečnou šanci. Musíme zajistit, že občané budou mít posílená společenská hospodářská práva. Dnešní politiky, které Evropě spíše uškodily a které přispěly k nárůstu podpory pro xenofoby a extrémní pravici, tak my v tuto chvíli musíme přinést větší sociální soudržnost a najít způsob, jak uh, být soudržnější. Jorgen. Děkuji a nyní má slovo Jorgen Arg Anderson poslanec švédského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Asi není žádným překvapením, že se domníváme, že Švédsko má obecně ten postoj, že restriktivní rozpočtová politika eh, je předmětem diskuze. Eh, diskuzi dnes vítám Myslím si, že všichni účastníci eh, to, této konference vědí, co chtějí od eh, evropské spolupráce. Eh, jsou to úkoly, které bychom měli společně financovat, společně rozvíjet a co nejlépe formovat. Nicméně ambice dosáhnout více s tímto rozpočtem se značně liší, když poslouchám kolegy tady v sále. Já si myslím, že některé věci jsou nesmírně relevantní, zatímco jiné by se možná daly lépe vyřešit jinak. Například mnozí se tu domnívají, že je třeba prostřednictvím evropského rozpočtu distribuovat blahobyt, vyrovnávat nerovnováhy a stimulovat rozpočt. Bylo tu zmíněno, že e, evropský rozpočet odpovídá 170 milionům e, ekonomických aktivit. Nicméně e, to má dopad 15 miliard, nebo takové nějaké číslo tu zaznělo. Já si ale myslím, že růst se dá stimulovat i jinak a blahobyt se dá distribuovat jinak, takže si myslím, že trošku přeceňujeme možnosti, které evropský rozpočet má k tomu, aby vyrovnával nerovnováhy a distribuoval blahobyt. Například bychom možná měli více diskutovat o tom, jak rozvíjet vnitřní trh. A možná bychom měli diskutovat o tom, jak potírat protekcionismus v Evropě a v eurozóně to by patrně mělo větší efekt distribuce blahobytu protože e, průmysl z rozvinutých zemí by zakládal továrny v méně rozvinutých zemích a tímto způsobem by se distribuoval blahobyt. Nemyslím si, že tuto moc, tuto schopnost má evropský rozpočet. Ten by měl být použit na ty důležité funkce, které musíme realizovat společně. Každopádně je dobré, že o těchto otázkách diskutujeme společně a určitě je krok vpřed, že tato diskuze se vůbec koná. Děkuji a poslední řečník. Alexander Ivanov z bulharského parlamentu. Mr. Chairman. Colleagues. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já přejdu do svého mateřského jazyka. Ta debata, která zde probíhá, probíhá také na různých jiných úrovních a to je velice důležité. Měli bychom společně pracovat tak, abychom dosáhli výsledku, který by zapojil všechny členské státy a který by přinesl větší rovnoprávnost, rovnější podmínky mezi členskými státy. Nicméně v roce 2015 Evropská komise provedla průzkum, který ukázal, že kvůli podvodům v oblasti DPH se 115 miliard eur nedostalo do národních rozpočtů členských států EU. Takže možná, že bychom se měli také podívat do této oblasti, když hledáme zdroje nového financování a o příspěvcích členských států. Takže to jsem chtěl jenom připomenout. A je tady další věc, kterou bych chtěl zmínit. Pan komisař Oettinger už tu není, ale když hovoříme o tom, že je třeba, abychom dospěli ke kompromisu, tak, ho, tak by to rozhodně měl být kompromis mezi všemi členskými státy, ale je tady jeden důležitý uh, fakt a to ten, že řetěz je jenom tak silný jako ten nejslabší článek. Takže eh, bych chtěl všechny vyzvat, aby se zasadili o pokračování politiky soudržnosti. Rozhodně by nemělo docházet ke snižování financí na tuto politiku. Děkuji. Merci. Merci, cher collègue. Děkuji, děkuji, vážení kolegové, za vaši účast v této rozpravě. A vzhledem k tomu, že ještě máme čas, a měli bychom pokračovat až do 17.15, tak se obracím na naše spoluspravodaje, pro víceletý finanční rámec po roce 2020 paní Toma a pana Olbrichta, aby stručně vystoupili. Děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručná, protože si myslím, že mý kolegové z národních parlamentů jsou stejně jako já toho názoru, že je to velmi bohatá a zajímavá diskuze. To, co tady poslouchám, mě vede k myšlence, že kdybychom byli fórem, kde by se scházely národní parlamenty a Evropský parlament, tak by se nám podařilo snadno dosáhnout dohody. A teď už zbývá jen přesvědčit naše vlády, aby se vydali touto cestou. Děkuji a věřte, že my společně s Janem Olbrichtem jsme vám k dispozici. Budeme i nadále pokračovat v diskusi s národními parlamenty. Děkuji. Děkuji, Jane. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem toho názoru, že tato debata je trochu jiná než debaty s národními parlamenty předtím. Několikrát se nám stalo, že ty debaty byly velmi symbolické, takové obřadné. A teď je ale obtížná doba pro Evropskou unii. Nechci říkat, že je to kritické, nicméně těžká doba to je. Máme před sebou těžká rozhodnutí. A jedna věc, která je pro nás všechny důležitá, je ta, že rozdíly v přístupu, to nejsou rozdíly mezi politickými stranami, ale také rozdíly mezi členskými státy a někteří kolegové zde prezentují stejné názory, úplně přesně stejné jako jejich vlády. A já si myslím, že je důležité tuto věc vzít na vědomí. Národní poslanci i my jsme voleni přímo lidmi a musíme se lidem zodpovídat, musíme jim odpovídat. Pokud mají lidé strach a pokud chtějí bezpečnost, to je jeden z nejdůležitějších prvků Zeptají se nás, budete chránit naše hranice? Otázka je, zda máme dost zdrojů na to, abychom vytvořili ochranu hranic. Pokud nevíte, tak se podívejte do dokumentu komise z minulého týdne. V tom dokumentu komise říká, že záleží na tom, co chcete. Tady cituji z paměti. Pokud chceme mít slabou ochranu hranic, dobře, můžeme mít pět tisíc vojáků, ale pokud chceme lepší ochranu, potřebujeme 20 tisíc. Pokud to chceme dělat jako američané, tak bychom potřebovali alespoň 100 tisíc, alespoň 100 tisíc. Takže přistupujme k tomu, prosím, vážně. Buď chceme chránit hranice a potřebujeme 80 nebo 100 tisíce vojáků, tak kde jsou peníze? A lidé, naši voliči, chtějí, abychom je chránili. Pokud chtějí, abychom je chránili, tak co budeme dělat? Je to jako tradiční politika, politika soudržnosti, politika zemědělská. Podívejte se třeba do Polska, Bulharska, České republiky. Tam uvidíte, že politika soudržnosti velmi často není pouze o silnicích, ale je o výzkumu a o inovacích. Je to o konvergenci v různých oblastech hospodářství. Takže pokud eh, si myslíte, že tradičně je soudržnost o tom, že se staví bazény a tak dále, tak jsou samozřejmě všichni proti, protože je to mrhání penězi. Ale pokud to vnímáme jako investici, která jde cestou sdíleného řízení, tak je to něco jiného. A poslední poznámka. Souhlasím s poznámkou eh, švédského kolegy. My všichni přeceňujeme evropský rozpočet. Myslíme si, že s evropským rozpočtem můžeme udělat všechno a nejsme k lidem upřímní. Můžeme s evropským rozpočtem snížit nezaměstnanost mladých? To tedy opravdu není seriózní. Samozřejmě, že ne. Můžeme pouze zahájit určité aktivity, můžeme využít pákového efektu, můžeme ten proces nastartovat, usnadnit, ale ne vyřešit ten problém. Protože pokud to řekneme, tak omlouvám se, ale lžeme. Lžeme lidem. Říkáme jim, že můžeme udělat cokoliv. A já si myslím, že teď je na čase, abychom všichni byli velmi konkrétní a seriózní, protože lidé chtějí, abychom vystupovali velmi jasně, co chceme, co můžeme udělat a co je možné udělat. My jako zpravodajové i s celým parlamentem jsme vám k dispozici, jsme připraveni diskutovat o tom, jaké je stanovisko parlamentu. Děkuji. Merci, mer- Děkuji. Děkuji Janu Olbrichtovi a Izabel Toma. Děkuji každému z vás Teď jsme se dostali k závěru této konference. Komise chce ještě vystoupit. Je zde generální ředitelka pro rozpočet. Prosím, máte slovo. No, děkuji. Jen jménem komisaře Ettingera, který musel odejít, protože měl další schůzku. Já jsem nechtěla vystoupit, ale myslím si, že by bylo užitečné nabídnout také Evropské komisi, aby se s vámi spojila, aby s vámi spolupracovala, pokud budou nějaké otázky. Jak říkal pan Olbricht, minulý týden komise zveřejnila dokument, který bude podkladem pro debatu, která proběhne eh, ve čtvrtek a v pátek a já chci říci, že my jsme ochotní a připraveni diskutovat s národními parlamenty, s Evropským parlamentem, jsme ochotni obecně okomentovat ten dokument. A děkuji, pane Artuji, za to, že jsem mohla nabídnout tuto spolupráci. Děkuji. Paní Kalvinio, děkuji všem. Tím jsme se dostali k závěru této konference, která byla velmi plodná umožnila nám si uvědomit, do jaké míry máme společnou zodpovědnost vy z národních parlamentů i my, kteří zasedáme v Evropském parlamentu. Demokratické zodpovědnosti jak v ekonomické, tak i rozpočtové oblasti. A teď zde máme přípravu příštího víceletého finančního rámce a to se nás opravdu týká. Bude to pokrývat období 2021 až 2027. Já před vámi neskrývám, že si těžko dokážu představit, jak to bude vypadat v roce 2025, 2026, 2027. Všem současný finanční rámec byl podroben těžké zkoušce, když nastalo neočekávané, když přišla krize, především masivní migrace v roce 2015. A my jsme bojovali proti tomu, aby Evropa nepůsobila bezmocně. Museli jsme hledat mimo rozpočet a výsledkem byla takzvaná rozpočtová galaxie. Tak to pokračovat nemůžeme. Náš rozpočet musí být srozumitelný, čitelný pro evropské občany. Prostřednictvím rozpočtu musí pochopit, jaké má Evropa ambice, jakou vizi budoucnosti této Evropy máme, jakou budoucnost chceme budovat, jakou Evropu, která nás bude chránit před výzvami globalizace. Jedná se tedy o věc, která se nás všech hluboce dotýká. Máme ještě jednu doplňkovou roli. Jde o to, aby rozpočet byl financován tedy z vlastních zdrojů. V současné době jsou to tedy především celní poplatky. To je pouze 10%, tedy odkud eh, pocházejí ty ostatní procenta, těch 90% z národních rozpočtů, o těch hlasujete vy. A my potom hlasujeme o výdajích, eh, o těch užitečných výdajích, které přinášejí skutečnou přidanou hodnotu jsme si říkali, že je opravdu nutné mít vlastní zdroje, ale pokud se podíváme na zprávu pana Montyho, který předsedal vysoké skupině nebo skupině na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, tak ty nové vlastní zdroje nemají za cíl vytvořit nové rozpočtové prostředky. Výsledkem potom bude snižování příspěvků členských států, aby se nezvyšovalo daňové zatížení evropských daňových poplatníků. Ty nové vlastní zdroje budou moci skoncovat s tou tyranii spravedlivé návratnosti, protože jsme tady mezi dvěma tábory, které mohou být solidární, ale prostě mají různé zájmy. Na jedné straně máme přispěvatele, na jedné straně příjemce. Kdybychom měli ty vlastní zdroje, tak bychom se zbavili této tyranie spravedlivé návratnosti. Říkali jsme, že tato konference opravdu musí navázat příští víceletý finanční rámec na nové vlastní zdroje. Doufáme, že nás rada vyslechne Ovšem eh, z prvních eh, náznaků nejsme příliš optimističtí. Vy v národních parlamentech eh, i my v Evropském parlamentu musíme vyvíjet tlak na naše vlády, na naše prezidenty, musíme informovat veřejné mínění, aby pochopilo to, čeho se tady snažíme dosáhnout. Možná právě veřejné mínění povede radu a šéfy států a vlád k tomu, že se dají do pohybu. My jsme se o nich zmiňovali v podstatě celou dobu, ať už jde o migraci, obranu, digitální oblast, kybernetické útoky. Říkali jsme, že internetoví giganti neplatí daně v Evropě. No ale pokud to tak je, tak prostě je to chyba Evropy, protože ti si konkurují na evropském území. Takže apelujeme na kolektivní inteligenci a na skutečnou solidaritu. A pokud nechceme čelit dalším problémům, musíme mít ten rozpočet 1,2, 1,3, klidně více, ale nesmíme zvyšovat veřejné výdaje v Evropě. To musíme dokázat. Pokud se vám jeví ve vašich členských státech, že členský stát sám vykonává všechny své pravomoci v oblasti bezpečnosti, obrany, migrace především, především pokusy neutralizovat, zastavit zdroje migrace. Pokud se vám zdá, že efektivita národní úrovni není nejvyšší a že by bylo efektivnější působit na evropské úrovni, tak si můžeme představit, že ty zdroje využité mobilizované na národní úrovni budou dány k dispozici evropské úrovni s výhledem, že budou efektivněji využity. Takže by mohlo dojít k celkovému navýšení rozpočtu Evropské unie, ale snížení příspěvku z národních rozpočtů. Ovšem, jak jsme říkali, potřebujeme flexibilitu, protože bez flexibility nemůžeme čelit neočekávaným událostem a to musí být důležitý bod při přípravě příštího víceletého finančního rámce. Skutečná otázka je, uvědomit si, jaká je ta naše sdílená vize budoucnosti Evropy, jaké jsou naše sdílené ambice pro Evropu. A pokud máme společnou vizi, společnou ambici, tak z toho musíme vyvodit eh, rozpočtové důsledky a přesvědčit členské státy, že aby připravili budoucnost našich občanů, abychom jim dali jistotu, inspirovali jejich eh, důvěru, tak potřebujeme více Evropy. No a s těmito slovy se s vámi chci domluvit na 17. a 18. září 2018. To bude příští meziparlamentní týden, který proběhne ve Vídni, protože v té době bude předsedat Rakousko v druhé polovině roku 2018. A to bude prostředek, nebo tedy příležitost tomu, jak pohovořit o víceletém finančním rámci. Pokud se chcete angažovat v národních parlamentech, jejich čte členy, pokud chcete zahájit debatu o příštím víceletém finančním rámci pro období 2021 až 2027, tak vás k tomu vřele pozbuzujeme a upřímně bychom to neměli prošvihnout. Ohlašuji tedy konec této konference, jak jsem říkal. Setkáme se zase v září. Já děkuji bulharské spolupředsedkyni, která seděla tady po našem boku, byla velmi efektivní. Přeji vám všem šťastnou cestu do vašich národních parlamentů a nashledanou.